Eh, euh, allora, buonasera a tutti, Ještě jednou dobrý večer všem, můžeme začít. Pořád jednání jste obdrželi eh, elektronickou poštou. A chci vám připomenout, že eh, bod číslo 10, 11 a 12 které jsou na pořadu jednání, to znamená ty, které se týkají eh, revize finančního nařízení, eh, použité na Evropskou diplomatickou službu a souhrný rozpočet EU. Spravodajem eh, je pan Rivelíny. Ty probereme ve společné schůzi zítra odpoledne od půl páté do šesti, do půl sedmé spolu s komisím. Tak to jsme se rozhodli poté, co se eh, takto rozhodlo na konferenci předsedů 8. června. Eh, týká se to článku 51 podle jednacího řádu, to znamená, je to eh, společná schůze s komisí podle jednacího řádu článek 51. Schválení zápisu, zápisu jednání obsahuje schrnutí, jak jste si mohli všimnout na pořadu jednání ze schůze 26. 27. dubna 2010 a 31. května 2010 až do 1. června téhož roku. Eh, jako vždy eh, je schůze eh, na webstreamu a připomínám, že bod číslo 4 a 5 budou vyžadovat elektronickou kartu pro hlasování. Můžeme tedy přejít k bodu číslo 4 programu, a tedy agenturu pro e, provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. A předávám slovo e, pan navrhovateli Marinesku, který je zpravodajem. Prosím, máte slovo. Der Kollege Marinesku ist in den Vereinigten Eh, pan kolega je ve Spojených, států, ve Spojených státech a proto ho zastoupím. Eh, k hlasování eh, tam je vše jasné, hovořili jsme o tom i s ostatními skupinami. Chtěla bych jenom říci ústní pozměňovací návrh k číslu 14, k návrhu 14, kde je slovo supervision a tam by to mělo být nahrazeno slovem supervision äh, durch äh, scrutiny. To znamená, chceme nahradit to slovo scrutiny. Eh, myslím, že to je důležité, abychom v případě eh, reformy agentury to vzali vážně a jsou tam některé body, které jsou zcela zásadní a týkají se agentur a proto si myslím, že když eh, když dáme lepší vybavení agenturám, abychom zlepšili trvalé instituce, tak je zde i vazba na komisi, uší vazba a lépe objasníme. A pak si myslím, že toto je právě první krok pro to, abychom mohli udělat vše pro zlepšení dosavadní slabých místy. Tolik ode mě, děkuji. Grazie. Děkuji, paní kolegyni Gressle. A pokud máte všichni elektronické karty, tak přejdeme k hlasování. Bod číslo čtyři. Hlasujeme tedy Můžeme tedy začít hlasovat. Návrh číslo 26, hlasování zahájeno. Hlasování uzavřeno. Pozměňovací návrh přijat. Ehm, z našeho pohledu není nic proti hlasování v bloku, ale ostatní skupiny se musí vyjádřit. Protože my máme plus všude tam, kde ostatní skupiny mají minus. To znamená, můžeme hlasovat v bloku nebo ne? Je něco proti hlasování v bloku všech, eh, o všech pozměňovacích návrzích? Tak hlasujte jednoduše s námi. První tři návrhy to znamená až do včetně pozměňující návrhu číslo 3, 26, 1, 2, 3. Tam můžeme hlasovat v bloku. A potom odděleně a potom bychom mohli znovu zkusit hlasování v bloku. Forse možná můžeme nejdříve pokračovat. Už bychom mohli být skoro hotovi, kdybychom hlasovali jednotlivě. To znamená teda první čtyři pozměňovací návrhy. V bloku 26.1.2.3 zahajujeme hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 4. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Zamítnuto. Číslo 5. Ukončeno. Zamítnuto. Číslo 6. Zahajuji hlasování. Ukončeno hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 27, hlasování zahájeno. Ukončeno. Přijato. Číslo 7, hlasování zahájeno. Ukončeno. Zamítnuto. Návrh. Hlasujeme v bloku od čísla 28 až po číslo 30. Ne, omlouvám se. Pan předseda se omlouvá. Takže půjdeme postupně. Číslo 28. Konec hlasování. Přijato. Číslo 8. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Přijato. Číslo 9. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Přijato. Číslo 29. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Přijato. Číslo 10. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Přijato. Číslo 11. Zahájen hlasování. Ukončeno. Přijato. Číslo 30. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Přijato. Číslo 12. Zahájeno. Hlasování ukončeno. Přijato. Číslo 13. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 14. Ehm, je to ústní pozměňovací návrh, hlasování zahájeno, ukončeno, přijato. Číslo 15, zahajujeme hlasování, ukončeno, přijato. Číslo 16, zahájeno hlasování, ukončeno, přijato. Pozměňovací návrh 17. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 18. Zahájeno hlasování. Ukončeno. Přijato. Číslo 18. Konec hlasování. Přijato. Číslo 19. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 20. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 21. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 31. Závěm hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 22. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 23. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 24. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 25. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Zahajujeme hlasování, tak jak bylo pozměněno. Konec hlasování. Přijato. 18 pro, 2 eh, proti, 1 se zdržel. Výborně. Můžeme postupovat. A máme zde bod číslo 5. I zde se předpokládá hlasování pomocí elektronických karet. Týká se to zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum. A předávám slovo eh, panu Patričelovi, prosím. Pane předsedo, eh, nejsou zde eh, zvláštní věci, které bych mohl dodat, žádné podrobnosti. K tématu tedy není co dodat, nejsou tam další ústní pozměňovací návrhy, souhlasíme s tím, jak je to na pořadu jednání. Děkuji. Přejdeme tedy k hlasování. Jste připraveni? Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pokud chcete, můžeme hlasovat v bloku. Pokud nikdo nic nenamítá, hlasujeme od čísla 1 až po číslo 8 a zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 21 pro, 1 proti. Hlasujeme nyní o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato 22 pro. Děkuji. Passiamo adesso al... Uh... Nyní přejdeme k bodu číslo 6. Hlasování jsme dokončili. Máme zde velice důležitý bod. Je to číslo 6, týká se úvahu o reformě Evropského úřadu pro boj proti podvodům, tedy OLAF. A na programu máme prezentaci pana komisaře eh, Šemety, eh, komisaře pro oblast eh, daní a celní unie, auditu a boje proti podvodům. Je pan komisař mezi námi? Ještě zde není.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 Allora, siccome il commissario... Vzhledem tomu, že pan komisář Šemeta tady ještě není, tak abychom nestráceli čas, vzhledem k tomu, že máme eh, mnoho bodů na programu jednání, přišel bych bodu číslo 8. Protože bod číslo eh, 7 jsme odložili po bod eh, číslo, mm, za bod číslo 9. To znamená, pokud eh, kolega Balčety souhlasí, tak eh, bych projednal bod číslo 8, který se týká opravného rozpočtu. A vypadá to, že pan komisař přišel. Je nalezen. Allora chiedo Chiedo scusa, riprendo. Šemeta o Balsita? Ah, Because we are both from Lithuania. Ritorniamo all'ordine del giorno Vrátíme se tedy k původnímu pořadu jednání, protože pan komisář mezi tím dorazil. A předávám slovo, aby nám přednesl dokument, který se týká OLAFu. Prosím, máte slovo, pane komisaři alla parola, commissario. Prego. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velice rád, že jsem zde mezi vámi, abych vám mohl prezentovat úvahu o reformě Evropského úřadu boje proti podvodům v souladu s příslibem, který jsem učinil již dříve s tím, že jsem slíbil, že tedy předložím tento dokument před letním přestávkou. Tento dokument byl vyžádán jak Evropským parlamentem, tak radou a podle mého názoru je to velice důležité pro to, abychom pokročili v našich úvahách o tom, jak nejlépe zreformovat OLAF. Máme povinnost zajistit, že peníze evropských daňových poplatníků jsou řádně chráněny a že jsou podniknuta veškerá opatření pro to, abychom bojovali proti podvodům. Tato témata jsou obzvláště důležitá v době hospodářských obtíží. Abychom splnili tato očekávání, OLAF musí mít dostatečné nástroje pro svůj boj proti podvodům, korupci nebo jakékoliv jiné nelegální činnosti, která by mohla ohrozit finanční zájmy Evropského společenství. Sdílíme společný závazek zvýšit efektivnost OLAFu a také odpovědnost, tím, že chceme ale respektovat plně nezávislost OLAFu. Potřebujeme další diskuse i v legislativních postupech, musíme se bavit přesně o tom, jak toho dosáhnout konkrétně. Za tímto účelem jsme tedy vydali tento náš dokument, který se snaží identifikovat některé společné body, ale i rozdíly, které jsou mezi pozicí parlamentu a rady vzhledem k návrhu komise z roku 2006 a tak, abychom nalezli ty nejlepší možné možnosti, možnosti pro to, abychom dosáhli koncenzu ohledně těch nejdůležitějších bodů, o které jde. Všechny příslušné služby komise se zúčastnily přípravy tohoto dokumentu a přispěly velice cenými informacemi. Ten dokument se snaží reflektovat jednotlivá témata, na která poukázaly všechny instituce. V mnoha bodech se vlastně už instituce mezi sebou dohodly, ale je zde ještě celá řada otevřených věcí. Máme zde také přílohu číslo jedna, která nastěňuje možnost legislativního postupu a s tím, že se tam zaměřujeme na body, kde jasně není zhoda mezi oběma institucemi. Potom je tady eh, tabulka v příloze dvě, kde je vlastně vlastně srovnání pozic jednotlivých institucí a je tam vždycky uvedeno přesně v jakém místě toho dokumentu, případně v příloze 1, je toto uvedeno. Eh, parlament a paní zpravodajka Ingeborg Gressle velice cenným způsobem přispěla k celému postupu a eh, upozornila nás na celou řadu věcí, které bychom měli ještě rozpracovat, abychom zlepšili účinnost OLAFu a aby tato reforma splnila svůj účel. Proto bych chtěla zde vyjádřit poděkování parlamentu a zejména paní Gresle za úsilí o zlepšení práce OLAFu. Pečlivě jsem se zaměřil na všechny věci, které jsou v usnesení Evropského parlamentu eh, z 20.11.2008 a také na další připomínky parlamentu, které byly od té doby nadneseny. Některé jsou velice důležité. Například se to týká posílení práv osob, kterých se nějak dotýká vyšetřování, dále zlepšení účinnosti vyšetřování OLAFu a také jsou zde záležitosti týkající se spolupráce OLAFu s dalšími institucemi, agenturami a orgány Evropské unie, stejně jako spolupráce s příslušnými orgány orgány členských států. Týká se to také jmenování generálního ředitele a úlohy dozorčí rady. Abych naše úvaha byla strukturovaná, navrhuji analyzovat jednotlivé body postupně a rozlišovat mezi účinností vyšetřování OLAFu, dále zkrácení délky vyšetřování, zlepšení spolupráce mezi OLAFem a institucemi EU a mezi OLAFem a příslušnými orgány členských států, plus spolupráci s Europolem, Eurojustem, s mezinárodními organizacemi a se třetími zeměmi. A konečně je zde téma úlohy generálního ředitele OLAFu. Politické řízení věci, které se týkají například výměny informací mezi OLAFem a dalšími institucemi a orgány EU, úloha e, dozorčího výboru, veřejné informace OLAFu ohledně vyšetřování, právo osob nějak dotčených vyšetřováním a e, přeskum e, legálnosti veškerých postupů. Tady chci předložit konkrétní možnosti, nástiny, řešení v rámci naší debaty. Najdete to všechno v příloze 1. Například je zde úloha dozorčího výboru. Ta by se neměla omezit na monitorování dodržování pravidel ohledně výměny informací mezi OLAFem a institucemi EU a neměla by se omezovat ani na monitorování vývoje v oblasti procedurálních záruk. Tento výbor by měl také vydávat doporučení nebo stanoviska o tom, jaké priority by měl OLAF mít ve vyšetřování, jak dlouhá by vyšetřování měla být a o způsobu, jak se to, co je všechno v manuálu OLAFu, má dále vyvíjet do budoucna. V obecnější rovině. Myslím, že před námi jsou dvě hlavní výzvy. Za prvé je třeba nalézt tu správnou rovnováhu mezi posílením nezávislosti OLAFu a zvýšením odpovědnosti a standardů kontroly. A druhá věc je mít zde účinnou spolupráci mezi OLAFem a dalšími institucemi a orgány EU, stejně tak tedy spolupráci s příslušnými orgány členských států, takovým způsobem, který bude zároveň plně kompatibilní s praktickými stránkami vyšetřování. Řešení, která navrhujeme, proto musí ponechat prostor pro určitou flexibilitu která umožní větší účinnost vyšetřování a přispěje také v konečném důsledku ke zkrácení vyšetřování. Také bych chtěl zdůraznit, že je obzvláště důležité jasně definovat úlohu dozorčího výboru a příslušného poradce pro přeskum, tak aby se tady nepřekrývaly jejich vzájemné kompetence. Vidíte, že tady navrhujeme určitá řešení, najdete je jak v našem dokumentu jako takovém, tak v první příloze. Některé z těch záležitostí jsou i nadále otevřeny a proto budou vyžadovat další diskuse. Například budeme muset společně hledat nejlepší řešení ohledně dialogu mezi institucemi a politickým řízením vyšetřovacích priorit OLAFu a obsahu tohoto dialogu musíme také zjistit, jestli další zúčastněné strany, jako třeba Europol nebo Eurojust, by měly být nějak zapojeny. Jsem ovšem přesvědčen o tom, že na základě tohoto dokumentu budeme moci nalézt nejlepší možná řešení, abychom pokročili v současném legislativním procesu. až eh, se budeme bavit o absolutoriu na následující období, respektive už jsme to předkládali před měsícem. Už jsem zdůrazňoval některé věci ohledně boje proti podvodům. To jsou věci, se kterými se budeme muset vypořádat velmi brzo, například zlepšená spolupráce OLAFu s příslušnými orgány členských států. A zase, některé konkrétní návrhy najdete už v našem dokumentu jak vidíte, tento dokument nabízí možná řešení v podstatě plně v souladu s podněty z parlamentu. Samozřejmě jsou zde ještě některé body, kde pravda nejsme ještě úplně na stejné vlnové délce, ale jsem si jistý, že časem k tomu také najdeme řešení. Například eh, politika de minimis, a to, zda opravdu všechny případy musí být předávány národním soudům, tak jak, před, jak navrhuje parlament. Počítám s vaší podporou pro konstruktivní dialog v následujících týdnech. Výsledek tohoto dialogu bude vodítkem pro komisi při přípravě a předkládání upraveného návrhu změny nařízení 1073 1299 eh, o vyšetřování, které provádí OLAF. Upřímně doufám, že komise bude moci přijmout takovýto pozměněný návrh ještě do konce tohoto roku. Cíl by byl uzavřít legislativní proces do konce roku 2011. Velice se těším na konstruktivní debatu s vámi a děkuji vám za pozornost. Grazie a lei. Pre... Děkuji. A slovo má paní Gresle. Děkuji, pane komisaři. E, dneska je skutečně výborný den. Můžeme říct, že máme zároveň Vánoce a Velikonoce. Eh, děkujeme za dokument a máte moje uznání. A je to eh, velmi důležitá zpráva pro naši další spolupráci. Eh, mám dokument, který jste mi minulý týden přidal ve středu. Podívala jsem se na to pouze povrchně během víkendu a potřebuje to ještě podrobnější analýzu. Ale už tak eh, se mi to dotknulo. Je to eh, výborný základ. Dostali jsme konsolidovanou verzi, to znamená, vidíme skutečně eh, strukturu zprávy. A srdečně za to děkuji. Parlamentu záleží na to, abychom zůstali co nejblíže dokumentu, který jsme schválili, protože jsme to schválili s téměř 75%. A Eh, bylo tam 92 pozměňovacích návrhů. A dostali jsme, dosáhli jsme koncenzu mezi skupinami. To znamená, eh, není to dokument pouze EPP nebo pouze můj dokument, ale jedná se o skutečně o společný materiál, na kterém se účastní různé skupiny. A proto je důležité, aby co nejvíce do toho bylo eh, začleněno. Pokud jde o priority tak tam se naprosto shodneme. V popředí musí zůstat otázka, co členské skutáty skutečně eh, musí dodat při spolupráci s OLAFem a s justicí, jak eh, justiční úřady mají přistupovat k jednotlivým případům. Protože v současnosti neexistují žádné statistiky, pouze 7% se dostane před soud, 7% případů, které jsou projednány v OLAFu a 93% eh, Eh, se nedostane vůbec k soudu. To znamená, je to v podstatě nepřijatelný stav. A to je tedy zcela v popředí na našem seznamu. A rada by měla na tom pracovat a dodat nám tento bod. Pak je zde otázka, jak budeme spolupracovat s radou při boji proti podvodům. To je další důležitá otázka. Bylo to dlouho sporné ve spolupráci s komisí. A těší mě také sympatie, kterou máte k našemu návrhu, abychom měli postup, kdy se jednou ročně sejdeme s radou, to znamená, aby to nebylo jako doposud, kdy my máme rozhovory s dozorčím eh, výborem, potom hovoříme s Olafem, Olaf hovoří s dozorčím výborem, to znamená, jsou zde oddělená jednání a to by mělo skončit. Musíme skutečně ty zásadní body projednávat společně a hlasovat o nich společně také činnosti o boji proti podvodům. I v této oblasti vidím, že máte, eh, jste uskutečnili některé představy. Pokud je o zbytek, tak nemohu se vyjádřit ke všemu, protože se k tomu chci ještě eh, podrobně vrátit a podívat se na celou zprávu. A velmi vítám, že komise v některých základních bodech um, šla určitém uvolnění Eh, už k tomu nepřistupuje tak ideologicky, jak tomu bylo před určitou dobou, to znamená i v okamžiku, kdy eh, byl ten materiál předložen. A to chci podtrhnout, protože je to důležité pro to, abychom mohli najít společné řešení. Máme zájem na společném řešení a na tom, aby OLAF fungoval lépe než do posud. Ale pak nemůžeme mít žádné v úvozovkách svaté krávy, u kterých eh, které mohou si zůstat nedotčeny. Posvátné krávy. Eh, u postupů jsou zde různé možnosti a podle mě je důležité, abychom se podívali přesně na to, což je nejlepším řešením pro OLAF. Zde bychom nemohli upravit začlení generálního ředitele do eh, řídící struktury. Eh, já ještě jsem nerozhodnutá. Chtěla bych, abychom slabé, slabá místa současné struktury, eh, které se týkají generálního ředitele, protože má jedinečnou moc a to sebou nese mnoho problémů a měla by tam tady být určitá rovnováha. A to bychom měli rozvinout. A měli bychom tomu věnovat větší pozornost. Myslím, že společně musíme přesvědčit radu, že to lze řešit, že to musíme řešit a oni musí zpracovat novou, eh, nový základ pro konzultace, ke které my se chceme vyjádřit. Musíme diskutovat o tom, co budeme dělat. Budeme mít zprávu z vlastního podnětu nebo pracovní dokument, který bude eh, zpracován jako zpráva z vlastního podnětu. Já bych navrhovala eh, pracovní dokument, protože ten je postup rychlejší a mohli bychom pracovat napříč skupinami, mohli bychom to podrobně analyzovat a potom rychle předat eh, návrhy, co je pro nás možné a co ne. Jinak nemám žádný eh, problém se dostat do sporu s radou a moje kontakty s belgickým předsednictvím eh, v oblastech rozpočtu ukazují, že belgické předsednictví vlastně nechce s Olefem nic dělat. A vzhledem k tomu, že to tak bylo i v minulosti, u ostatních předsednictvích, a možná i v budoucnosti ani nebude chtít nikdo s tím nic dělat, tak eh, myslím, že se skutečně musíme zvážit, zda v eh, roce 2011 ehm, bychom eh, neměli požadovat změny v radě. Myslím, že reforma OLAFu je nejdůležitější reformu tohoto výboru v následujících letech a je to naše odpovědnost vůči občanům kteří se na nás eh, spolehají, abychom dosáhli výsledků, které jsou lepší, než eh, tomu bylo v minulosti. V této souvislosti, když eh, jsme společně s panem komisařem, tak co vlastně dělá postup generální ředitele Folofu? My bychom rádi věděli, jak se můžeme zapojit a kdy k tomu dojde. Myslím, že na to máme zájem, aby tyto personální otázky byly co nejdříve vyřešeny. Ještě jednou chci velice poděkovat za zajímavé body, za určité uvolnění a za to, že jste dodrželi své slovo a skutečně jste k tomu přistupovali neideologicky k jednotlivým tématům. A ještě jednou tady děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Grazie molto per questi... Děkuji za váš příspěvek a slovo předám panu Balšisovi. Ačiū gerimas pirmininkė, e, gerimas komisarė, iš tikrųjų taip pat noriu. Vážený pane komisaři, e, já bych vám chtěl poděkovat jako řečnice přede mnou za předložení tohoto složitého dokumentu, protože jste ji předložil včas. Já vím, že pro vás je to nová oblast působnosti. Já samozřejmě nemám tolik času, abych mohl projít všechny podrobnosti kromě toho člověk musí mít v této oblasti určité zkušenosti. Ale já si myslím, že OLAF, podobně jako další jiné evropské instituce, by měly být reformovány. A já bych se chtěl připojit k obavám paní Gresle, která hovořila o tom, že v této oblasti pořád ještě panuje velká nerovnováha. Otázky, o kterých tady jednáme, mají velký dopad na prestiž všech členských států. Protože hm, se tím ospravedlňuje nebo potvrzuje využívání hm, prostředků z evropského rozpočtu. Také spolupráci OLAFu se členskými státy já si myslím, že by členské státy měly častěji předkládat akční programy, aby jak komise, tak rada parlament se mohly seznámit s postupem, no, s průběhem spolupráce. A co se týče spolupráce ještě s mezinárodními organizacemi, je zajímavé, že jsme na to ještě narazili v minulosti, přitom je to přirozená věc. Potřeba takové spolupráce by měla být eh, zmiňována ve všech nařízeních, která budou v budoucnosti přijímána. Podvodné jednání, které má jenom velmi malý dopad, málo závažné případy tedy, já si nemyslím, že bychom nutně měli eh, takto mezi nimi rozlišovat, ale měli bychom dát pravomoc eh, dozorčímu výboru, aby rozhodl, jak s takovými málo závažnými příklady nakládat. A obecně pravomoce dozorčího výboru by měly být posíleny. Co se týče poradce, který má na starosti určité podvody a řeší stížnosti, které přicházejí od členských států, tak tuto funkci by eh, mohl převzít dozorčí výbor. V budoucnosti by měl mít právo na určité důvěrné informace, tak jako to máme my. A samozřejmě by musel zaručit uchování důvěrnosti takových informací. S tím by problém být neměl. Co se týče jmenování generálního tajemníka, ten by měl mít možnost pracovat eh, lépe. A samozřejmě jeho odměňování by mělo souviset se s kvalitou odvedené práce. A co se týče mandátu generálního ředitele, To je důležitá věc. Podle mě by ředitel měl mít pravomoc si rozhodnout, jaké jsou priority a které případy měly být prioritně řešeny. Ještě nám v této oblasti zbývá hodně práce a já souhlasím s tím, že bychom měli předložit dokument, kterým budeme komentovat vystoupení pana komisaře a tento přeložený dokument. Kolega Jála. Děkuji, pan kolega Jála. Sí, gracias, eh, Děkuji. Já bych chtěla souhlasit eh, s tím, co řekli moji kolegové. samozřejmě chtěla poděkovat panu komisaři za to, že takto včas eh, mezi nás přišel a seznámil, nám, seznámil nás s tímto dokumentem. Nebudu zakaz velkých podrobností, ale chtěla bych se zmínit o několika věcech, které mi přijdou velmi důležité. A přitom bych vám chtěla připomenout, že Evropský parlament několikrát připomínal potřebu vytvořit etický kodex Na základě toho by byly, eh, byla prováděna vyšetřování a také by poskytoval určité záruky těm lidem, kteří jsou předmětem takového vyšetřování. Tak, aby eh, nedošlo k nějakým pochybením. Takže doufám, že i tato věc bude eh, řešena. Potom bude potřeba ještě hlouběji zkoumat návrh týkající se poradce a také role dozorčího výboru je v této souvislosti zásadní. V textu, který jste nám předal, se zmiňuje to, že bude potřeba předělit nové úkoly tomuto výboru. Já si nicméně myslím, že úkoly dozorčího výboru by neměli omezovat jeho schopnost získat přístup ke všem typům informací. Nechceme rozhodně omezovat akceschopnost eh, dozorčího výboru, protože ten musí zaručovat eh, integritu a nezávislost OLAFu a dohlížet také na eh, formální náležitosti. Co se týče spolupráce s Eurojustem, možná, že bychom mohli poprosit pana komisaře, aby nám řekl, jestli má v úmyslu aspoň se o tom hovořilo při přijímání Lisabonské smlouvy, jestli vznikne úřad evropského prokurátora. A jaký máte názor na jeho roli? Potom eh, k volbě generálního ředitele. Myslím, že tady byly problémy s nástupnictvím. Poté jsme přišli o posledního generálního ředitele. Takže bychom se měli zamyslet nad tím, jak zaručit, aby byly patřičným způsobem dodržovány všechny procesní náležitosti vůči členským státům. Eh, eh, děkuji. Já chci ještě navázat na to, co říkala paní Gresle, že pouze 7% eh, případů OLAFu se dostane před soud. To má, může mít velmi různé příčiny, jednak to může být státní zastup, zástupce, jednak to může být i OLAF, metody vyšetřování nebo možnosti, jaké má Možná nám můžete k tomu dát také nějaké důvody vy, proč si myslíte, že pouze tak málo případů se dostane před soudy. A další bod, kterému se chci zmínit, um, tři bod 3.3, to znamená informování veřejnosti o vyšetřování OLAFu. Aby, eh, nebo došlo k tomu, že tisk zjistil včas eh, předčasně o vyšetřování by předtím, než o tom věděla vyšetřovaná osoba. A mě by zajímalo, jaké interní sankce a mechanismy sankcí existují, aby se tomu zabránilo, a jaké interní mechanismy sankcí jsou předpokládány pro eh, budoucnost. Děkuji. Grazie. Děkuji, pane komisaři, jestli chcete odpovědi. Uh, eh, thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že jsme slyšeli spíše prohlášení než konkrétní otázky. A proto mi dovolte, abych řekl několik slov několika bodů. Nejprve k tomu, eh, co navrhovala Rada a parlament a co se mělo objevit v tomto dokumentu. Měl to být jakýsi výchozí bod a od něho se měla odvíjet naše diskuse o těch konkrétních návrzích, které se tam objevují. A vlastně mi teď bylo potvrzeno, že to, co zajímalo poslance, tedy vztah mezi Olafem a členskými státy, si bude vyžadovat zapojení také parlamentu a rady v, v rámci dozorčího výboru a v osobě revizního poradce. To všechno je uváděno v tomto dokumentu, uvádíme tam konkrétní možnosti, jak eh, tyto věci lze řešit a jsme samozřejmě připraveni o těchto věcech dále diskutovat na základě těchto návrhů. Všichni máme společný cíl. Chceme, aby OLAF byl co nejúčinnější institucí. A k těm údajům, o kterých hovořila paní Gressle, tedy těch 7% vyšetřovaných případů, které se dostanou k soudu, Myslím, že skutečná, skutečný údaj bude asi o něco vyšší. Musíme si uvědomit, že některá vyšetřování trvají dlouho. Takže ani není možné je bezprostředně eh, posílat k soudu ve členských zemích. Ale jsme připraveni se tomu dále věnovat a a Olaf eh, bude muset řešit eh, délku svého vyšetřování. Dozorčí výbor bude sledovat eh, stav jednotlivých případů, které jsou vyšetřovány a Olaf bude muset vždy velmi jasně vysvětlit nadměrnou délku nebo na nadměrnou dobu určitého vyšetřování, pokud to například bude víc než 12 měsíců. I tento návrh se objevuje v našem dokumentu. A co se týče spolupráce s Europolem a s Eurojustem, tak tady navrhujeme aby v novelizovaných nařízeních byl požadavek, aby evropské instituce mělo, měli ve svých eh, stanovách eh, požadavek na spolupráci s OLAFem a s dalšími příslušnými orgány. A u Europolu a Eurojustu jež to konec konců v jejich stanovách je. A panu eh, už byly uzavřeny dohody upravující tuto spolupráci. případě Europolu se tato dohoda teď uzavírá. Už v tom vlastním nařízení o Europolu tento požadavek je. V našem dokumentu se také navrhuje výrazné posílení dozorčího výboru. Tento výbor ale potom bude muset mít přístup ke všem informacím, které bude potřebovat. Což je nezbytné proto, aby se zajistilo, že Veškeré informace o vyšetřování budou řádně chráněny. aby tím nemohla být spochybňována nezávislost OLAFu. Ovšem konkrétní řešení těchto otázek jsou už také uvedena v našem dokumentu. A co se eh, týče probíhajícího výběrového řízení eh, na jmenování generálního ředitele OLAFu, o tom mohu pouze říci, že to všechno probíhá podle plánu. Teď ten proces probíhá v komisi, účastní se toho i dozorčí výbor. A předložení té kandidaturu ke schválení eh, Evropskému parlamentu by mělo proběhnout na konci září. Tedy budou předložena jména Eh, kandidátů vybraných do užšího výběrového řízení a budou s nimi vedeny rozhovory. A potom začne jednání mezi radou a parlamentem o jednotlivých kandidátech. Tolik tedy ve stručnosti eh, k otázkám, které vyvstaly během eh, diskuse. Paní Gresta se ještě zmiňovala o jednotlivých eh, předsednicích EU. A jaký postoj mají k legislativě týkající se OLAFu? Já vám mohu říci, že z mých kontaktů s belgickým předsednictvím a s těmi, která budou následovat, teda, tedy s maďarským a polským, jsem dospěl k názoru, že budeme moci zahájit eh, proces novelizace poté, co proběhne diskuse mezi radou a komisí a parlamentem. And it was the, uh question of uh, EPPO and uh, the role. A ještě mi dovolte, abych se zmínil o o komunikaci mezi OLAFem a parlamentem. Legislativní postup by měl být co nejdříve finalizovan. tak aby OLAF mohl eh, začít eh, co nejdříve velmi efektivně fungovat. Já samozřejmě spolupracuji ve všech těchto otázkách s místopředsedkyní komise Reding. A pracovním programu komise jsou uvedeny také všechny následné kroky týkající se EPPO eh, v letech 2012 až 2013. jde o to, jak by jak by měla být vymezena přesně role tohoto evropského prokurátora a jak potom dopadne rozhodování o tomto úřadu v radě a v parlamentu. Víme, že to je velmi citlivá otázka, měli bychom na ně hledat společné řešení. Honorable Patrici. Pane předsedo, ještě jednou chci něco říci, protože bych chtěla říct eh, některé podrobnosti. Eh, hlásí se paní Gressle. Vielen Dank, ähm, Herr Kommissar. Děkuji. Pane komisaři, no parlament už předložil svoje stanovisko k celé řadě otázek. To bylo v listopadu 2008. A to první čtení teď bude mít dvouleté výročí brzy. V loňském roce jsme zároveň oslavili desáté výročí Olafu a já jsem se vsadila, že do okamžiku, kdy bude 20 leté výročí, pořád ještě nebudeme mít právní základ. No, já nechci, abychom to teď nějak ještě dále protahovali, ale Myslím si, že je dobré tu instituci nějak provázat, ale my jsme k tomu už to stanovisko řekli, takže když bychom udělali ještě jedno kolečko, kde bychom se znovu vyjadřovali, tak dobře, možná v těch detailech to bude nakonec trošku jinak, ale já myslím, že my bychom měli být teď se bez, v pozici držet se té základní linie, kde ty argumenty už jsou obsažené. To znamená, já teď tady nechci uh, Eh, přenášet nejednotnost rady do parlamentu eh, podle hesla, když jedni nevědí, co s tím, tak by to neměli vědět ani druzí, ale my bychom to měli vědět, my jsme si ty problémy zanalizovali. Pro zainteresované eh, čtenáře máme k tomu 11 pracovních dokumentů, kde jsem rozpracovala záležitosti OLAFu, zároveň to je na webových stránkách našeho výboru, je to z minulého období, já to můžu všem rozeslat, pokud máte zájem. Takže já nechci, abychom se pouštili do věčné diskuse o reformách, a na, za- na konci nebudeme mít ten konečný výsledek, protože tady bude pořád ten základní problém a to je nejednotnost rady. Takže já chci, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme překonat blokádu rady. Já nechci, abychom postupovali tak, že se prostě k, k radě v tomto připojíme a řekneme dobře, tak budeme diskutovat o, do nekonečna. Pro mě je důležité to, abychom se na to zaměřili cíleně, abychom skutečně iniciovali nějaký legislativní proces. Máme tady návrh, eh, který jste vydali, my jsme ho pozměnili, kdybyste vy přišli s novým návrhem, my se k tomu znovu vyjádřili, tak zase ztratíme zhruba další dva roky a pořád jsme ještě nic nezískali, pokud jde o obsah reformy, protože rada stejně nebude pořád jednotná. Takže já myslím, že bychom se měli opřít o současný legislativní návrh komise, abychom si sedli spolu s radou nad tímto návrhem a řekli si, co s tím dále. Máme tady některé priority, máme tady záležitosti, které můžeme udělat hned a myslím, že můžeme přesvědčit i radu. A to znamená, že generálního ředitele, generálnímu řediteli OLAFu potřebujeme dát eh, nějakého zástupce generálního ředitele, protože jsme zjistili, že je tady taková mezera, že to není v současném právním základu. Takže já se obávám, že úplně nový legislativní návrh, to by trvalo strašně moc času, byla by to stráva čas, stráta času pardon, pro nás i pro vás a myslím, že do konce roku by se to stejně nestihlo. Takže já bych chtěla, a to byl vlastně od začátku cíl naší diskuse, abychom se opřeli o současný legislativní návrh, a e, jednání rady by měly tedy pokračovat i také na tomto základě. To je první připomínka. Za druhé, musím říci, že mě trošku vyděsilo to, co jste řekl o výběru generálního ředitele. Je tam napsáno consultation, concert, concertation, ne consultation v právním základu. Možná tam došlo také k problému s překladem v anglické verzi, protože ve všech těch verzích, vlastně ten původní návrh byl v Němčině, to je správně, tam koncertýhung. Takže prosím, takováto consultation by se měla skutečně odehrát v praxi. Naposled jsme měli pět nebo šest kandidátů, vyslechli jsme si je a vyjádřili jsme se. A já nechci, abychom nakonec tady měli dvě, tři, dvě, tři osoby jenom proto, abychom nějak udělali nějaký další krok. Já si myslím, že bychom se neměli odchylovat od tohoto postupu. Já myslím, že ani není důvod pro to. To je moje druhá prozba. Moje třetí prozba se týká evropského prokurátora. Otázka toho, jak s tím naložit, je opravdu velmi důležitá. Já si dělám veliké starosti. Starosti o to, že když budeme čekat na evropského prokurátora, tak eh, se nebudeme držet něčeho, co už máme jaksi v hrsti a budeme se zaměřovat na něco, co možná nikdy eh, nepřijde. Takže já chci, abychom nečekali na tuto nějakou super megastrukturu novou, ale pokračovali v reformě OLAFu, protože pokud jde o evropského eh, prokurátora, tak Lisabonská smlouva sází na Eurojust, nikoli na OLAF. OLAF vlastně tratí v Lisabonu v tomto smyslu. Takže když bychom zase čekali na nějakou novou evropskou strukturu, kterou vytvoříme, která nefunguje, tak budeme mít dvě struktury v Evropě, která, které nebudou ani jedna fungovat. Takže já si to nemyslím, protože bych tak milovala Olaf, ale myslím si, že už má nárok po tolika letech na to, aby začal lépe fungovat, aby fungoval lépe než do posud. Takže proto nechci, abychom problémy Olafu nějak odkládali a odkládali, abychom čekali na nějaký celek s tím evropským prokurátorem, protože kdo ví, jestli z toho něco bude. Děkuji. Grazie. Děkuji. Já jsem chtěl také přidat eh, jeden komentář. Mám dojem, že jasně vyplývá politická vůle všech skupin eh, rozpočtového výboru. A je zde vůle nejenom zachovat Olaf, eh, který má autoritu a má významnou úlohu, ale chceme, aby jeho pravomoce byly posíleny. A e, měli jsme i další dvě důležité návštěvy v Řecku a v Chorvatsku. A tam jsme skutečně si ověřili, že v mnohých, mnohých státech Unie, a ukazuje to e, Řecko, kde, kde došlo ke krizi, takže je za, e, korupce velká. Olaf má velko, velký prostor pro e, zlepšení. A ochrana finančních zájmů Unie a občanů znamená nejenom boj proti podvodům, ale znamená to také boj proti korupci. A nesmíme zapomínat na to, co se děje v posledních letech. A sice organizovaný zločin našel um, nástroj ve veřejných nástrojích. Je to pro ně vynikající příležitost, jak se obohatit. A takovýmto způsobem se dostávají do, také do orgánů, do institucí protože spravují veřejné prostředky a současně se dostávají do kontaktu s institucemi. A tímto způsobem je zde riziko, že ohrozíme demokratický eh, aspekt eh, těchto zemí. Já se tedy domnívám, že my v tento okamžik musíme pracovat na posílení OLAFu a musíme se vyhnout tomu, aby diskuze která musí být zahájena eh, diskuze o evropském prokurátoru a Eurojustu, aby eh, nezastínila Olaf, aby se nedostal na vedlejší kolej. A to jsem řekl již některých, eh, na některých neformálních setkáních s některými kolegy z výboru Libe. Protože jsem získal dojem, že chceme Olaf dát trochu na vedlejší kolej je samozřejmě zapotřebí prokurátor, eh, evropský prokurátor, je to důležitý cíl, na které musíme všichni pracovat, ale také potřebujeme OLAF a potřebujeme ho dnes a potřebujeme ho dříve než prokurátora. A také my jako parlament, jenom komise, budeme pracovat na tom, abychom eh, dodali legislativní odpovědi které jsou schopny harmonizovat jednotlivé instituce. Já se totiž domnívám, že odpověď občanům je požadavek po transparentnosti právě v evropských fondech. A to je jeden z důvodů, proč je nedůvěra v některých členských státech vůči Unii právě kvůli tomu, jak, jsou, jak byly spravovány miliardy euro v posledních letech eh, prostředky z veřejných zdrojů. Eh, Pane komisaři, vy jste eh, konkrétně přispěl. Eh, rozpočtový výbor, výbor byl kritický a chceme, aby OLAF eh, zůstal samozřejmě nezávislý vzhledem k citlivé a delikátní úloze, kterou má a chceme posílit jeho úlohu. A doufáme, že se to odrazí v konkrétních opatřeních a zásadách, o kterých jste dnes hovořil. Kolega Geyer. Danke, Herr Präsident. Ich möchte zunächst Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl na úvod velice poděkovat komisaři Šemetovi za předložení všech dokumentů. Také uznávám, že jste se příkladně držel vašeho pracovního plánu a vašich slibů, které jste učinil tady na tomto výboru, pokud jde o předložení vašeho reflection paper. Já nechci opakovat to, co tady řekli kolegové k tomuto dokumentu samotnému, ale ještě bych se vrátil k tomu, co jste tady říkal o volbě generálního ředitele. A pokusím se to dát do vztahu k těmto dokumentům. 20. září bude kandidát, a nebo to bude několik kandidátů v tom užším výběru. To jsem chtěl ještě upřesnit, jak to bude. Nevím, jestli jste se nepřeřekl. A jestli je to tedy tak, že tam bude několik kandidátů, kterými se budeme moci zabývat. Já myslím, že postup a úlohu našeho výboru při otázce obsazení dočasného generálního ředitele už jsme probírali dostatečně. To je ta otázka, o které mluvil Ingeborg Gressle o consultation versus concertation. To je debata, která nám zabrala mnoho a mnoho hodin na jednání koordinátorů. A myslím, že tady eh, je to stanovisko jedno, jednoznačné na výboru a samozřejmě bychom chtěli mít také možnost se k tomu vyjádřit čím méně kandidátů bude, tak ironicky potom samozřejmě výběr ze dvou kandidátů je pak trošku jiný než výběr ze čtyř nebo pěti kandidátů. Já vím, že ten, to řízení už je celkem v pokročilém stádiu a někdy předminulý týden proběhlo interview už s 11 kandidáty, takže si myslím, že v současné době už se blížíme okamžiku, kdy budeme mít dostatečný počet kandidátů v nějakém užším výběru. Já myslím, že možnost vyslovit se by byla velice cenná. Já si myslím, že by bylo velmi užitečné, kdyby potom tito kandidáti mohli velice obšírně vysvětlit, jak vnímají také vztahy s parlamentem, pozici parlamentu, jestli tady mají už nějaké nápady i k vašemu dokumentu. To si myslím, že by byla velice plodná diskuze, kde na jedné straně by celý ten postup by byl velice průhledný, protože bychom tady měli zcela jasnou představu o tom, jakým směrem by se mohl OLAF dále ubírat a naše rozhodnutí každopádně se, by se mělo opírat o velice jasná vystoupení a dokumenty a chtěli bychom také otestovat vlastně kreativitu všech kandidátů a vycházet z toho při našem rozhodnutí. Děkuji. Grazie molte. Velmi děkuji. A ještě jednou předám slovo panu komisaři, zda nám chce říct závěrem něco k příspěvkům kolegů. A potom přijdeme k dalším bodu. Thank you very much. Uh, Já vám děkuji. Asi bych měl začít to poslední otázkou. Chtěl bych tuto situaci vyjasnit. Ano, obdržíte seznam potenciálních kandidátů a všem budete moci klást otázky. Z těch, kteří se, těm všem, kteří se dostanou do užšího výběru. Takže by s tím žádný problém být neměl. Teď jsme ve fázi, kdy prověřujeme formální Eh, náležitosti, jestli tady splňují všechny formální požadavky kandidáti, tak jak to bylo uvedeno v oznámení. Je to standardní postup. A snažíme se ho teď finalizovat. tak abychom měli skutečný užší výběr kandidátů na tuto funkci. A potom bude řada na parlamentu na radě, aby se také zapojil do toho rozhodnutí, do, do toho, kdo bude nakonec jmenován. Já to mám stejný e, názor jako vy, musíme zajistit transparentnost a to, aby byl vybrán skutečně nejlepší kandidát. Je to rozhodně v našem společném zájmu. A k otázce paní Kresle o tom, jaké budou následné kroky. V žádném případě nepomýšlím na to, že by komise předložila nový formální návrh. My jsme odhodláni eh, pracovat dále na tom stávajícím návrhu na základě vašich připomínek, tedy mluvím o návrhu, který byl předložen v roce 2006 a já doufám, že se to podaří co nejdříve, a jak už jsem říkal úplně na začátku, pokud budeme všichni pracovat co nejefektivněji, tak opravený eh, návrh by se nám mělo podařit předložit na konci roku. A celá věc by mohla být finalizována v průběhu příštího roku. A také bych neměl až tak pesimistický názor na situaci v radě. Pracovní skupina rady se má asi 28. září, kde má diskutovat o tomto dokumentu a já udělám všechno pro to, aby ten postup v radě proběhl co nejrychleji. Abychom mohli zohlednit připomínky této pracovní skupiny také co nejdříve. A potom k evropskému prokurátorovi. Já plně souhlasím s těmi, kteří říkali, že bychom se nyní měli eh, zaměřit eh, spíše na finalizaci legislativy dotýkající se OLAFu. Což neznamená, že bychom nemohli zahájit přípravné práce týkající se evropského prokurátora, protože v nás čeká ještě velmi dlouhý proces. Bude si to vyžadovat eh, celou řadu diskusí s zainteresovanými stranami, se členskými státy a podle mě je už možné na tom začít eh, pracovat. Ale i tak si myslím, že bychom nyní měli napnout všechny své síly na to, abychom dokončili nařízení o OLAFu A jinak samozřejmě, pane předsedo, souhlasím eh, s vámi i v tom, že korupce by měla být eh, největší prioritou OLAFu a mělo by se to projevit i v příslušném nařízení. Že OLAF by měl vedle podvodu řešit i korupci. Tolik tedy moje reakce na vaše vystoupení. Doufám, že vaše projednání tohoto dokumentu bude rychlá. Samozřejmě jsem připraven eh, kdykoliv vám poskytnout eh, další informace nebo podrobnosti, které budete potřebovat pro toto posouzení. Já jsem připraven vždycky eh, mezi vás přijít a vysvětlit eh, některá naše stanoviska. Grazie, pure noi siamo eh, disponibili. Děkuji, také my jsme připraveni zajít do větších podrobností návrhů změn. A nyní ještě jednou děkuji, pane komisaři, a zdravíme vás a my přejdeme k bodu číslo 7 na pořadu jednání. Je to absolutoriu za rok 2008 eh, pro Evropskou policejní akademii a předávám slovo panu Matyjem, který je zpravodajem. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Tady navazujeme na rozhodnutí Evropského parlamentu z 5.5.2010, aby se odložilo rozhodnutí o absolutoriu pro eh, tady tuto akademii CEPOL. Eh, je třeba se podívat na to, čeho tato agentura dosáhla, abychom do budoucna mohli zlepšit finanční a rozpočtové řízení této agentury. V tomto rámci eh, parlament se ptal na několik věcí CEPOLu, a to je všechno v usnesení, které bylo přijato na plenárním zasedání, to bylo připojeno k absolutoriu za rok 2008. Také jsme od ředitele CEPOLu, nového ředitele, který je ve funkci od 16.2.2010, obdrželi dva dokumenty, akční plán v oblasti administrativy eh, na léta 2010 a 14 a také to, jakým způsobem se budou implementovat programované, plánované akce. To ovšem je teprve ze 6.7.2010. Já bych se chtěla chtěla vyjádřit eh, k tomu, co říkal pan ředitel. Máme ho tady také mezi námi, myslím, že už dorazil. Chtěla bych se na něj tady obrátit s několika otázkami. Pane řediteli, v usnesení, které je připojeno k odkladu absolutoria, chce parlament po kolegiu, aby bezodkladně uh, jsme byli informováni o výsledcích šetření OLAFu. Tyto výsledky nebyly parlamentu sděleny, ovšem my jsme orgánem, který má udělit absolutorium, takže já se ptám, z jakého důvodu. Za druhé, byla jsem informována eh, předsedou správní rady CEPOLu, že na základě šetření OLAFu nebyly přijaty žádné disciplinární opatření proti příslušným osobám, které, který se týkalo toto šetření. Můžete nám prosím k tomu podat nějaké přesnější informace? Dále, pokud jde o zlepšení finančních praktik agentury. V informačním dopisu z eh, CEPOLu z června 2010 je uvedeno, že vnitřní eh, audit komise 12.5.2010 navrhl uspořádat dva dny školení, které má zlepšit znalosti zaměstnanců CEPOLu o výkonu jejich eh, úkolů, pokud jde tedy o finanční podporu komise, pardon, agentury. To je důležité pro fungování, takže jsem se chtěla zeptat, došlo k tomuto školení. Dále v akčním plánu chce parlament parlament, aby byl zrevidován systém finančního řízení tím, že se zmodifikuje současný systém finančního řízení. Zveřejnění eh, validace finančních postupů za 2009 bylo už to k 1. 7. 2010 zveřejněno, tak jak to mělo být. Kromě toho měla být potvrzena, potvrzen finanční postup ze strany uh, interních auditorů. Bylo to už také učiněno, takže to je první kolo otázek. Já potom položím, položím ještě další, pokud mi to dovolíte. Děkuji. Grazie. Diamo la parola allora... Děkuji a předáváme slovo panu řediteli Čopolu. Dear Excellencies, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, já bych chtěl v první řadě poděkovat za to, že jste mi umožnili se mezi vás dostavit a poskytnout vám aktualizované informace a odpověděl nám na otázky, které jsem dostal již předem. nejprve mi dovolte, abych eh, velmi stručně na úvod eh, připomněl, že jsem byl jmenován eh, ředitelem Policejní akademie teprve 16. února. Předtím jsem 30 let pracoval policii v Maďarsku, začal jsem jako pochůzkář a později jsem se vypracoval až na zástupce policejního prezidenta. Vedl jsem také různé mezinárodní policejní mise. Když jsem se ujal, ujal v Bramšilu eh, své funkce, tak jsem samozřejmě začal věnovat eh, studiu eh, situace, která nebyla až tak uspokojivá, upřímně řečeno. Museli jsme zavést nové krizové řízení, zejména v oblasti řízení a zprávy naší instituce. A k tomu bych chtěl říct si následující. Vyšetřování OLAFu není zveřejňováno, takže výsledky tohoto vyšetřování nebyly zpřístupněny ředitelům. Ty výsledky byly projednány pouze za přítomnosti hlasujících členů správní rady. Důvěrné vyšetřování ředitele CEPOLu neumožňuje poskytnutí odpovědi, ale já bych chtěl jenom eh, potvrdit, že mám konstruktivní postoj k tomuto vyšetřování. Co se týče, týká těch kontrolních eh, konkrétních otázek, eh, týkající se finančního řízení a školení těch zaměstnanců, to se provádí na dvakrát Poprvé to bylo 16. 17. června za účasti vedoucích finančního vedenčích oddělení z komise a druhé, druhá fáze proběhne tento týden 15. a 16. července, je to zase dvoudenní školení které bude zahrnovat revizi plánování, programování a finančního rozpočtového plánování. Jde o to, jak získat informace o příkladech dobré praxe v Evropské unii. První den vystoupí eh, zástupci z komise, z oddělení pro vnitřní audit a další a ředitel CEPOLu představí novou formu plánování. A druhý den eh, budeme probírat aktivity vyšetřovacích týmů, tak abychom se více zaměřili na finanční plánování programování do roku 2012 a částečně také za rok 2011. Co se týče zpráv auditorů, tak tyto zprávy jsou přístupné. Účetní uzávěrka prohlášení za 2009 CEPOLu byla schválena účetním dvorem na základě předběžných informací, které máme z účetního dvora, s tím, že v dějinách Cepolu je to poprvé, kdy Cepol byl schopen předložit finanční uzávěrku v souladu se všemi nařízeními. A chci se ještě zeptat, jestli e, mám pokračovat ve hrnutí této zprávy, nebo mám odpovědět na otázky, které mi byly položeny. Est-ce que vous m'en dire plus? Mohl byste nám k tomu říct ještě více? Ke schválení, nebo k té uzávěrky z roku 2009 účetním dvorem? the European Court of Auditor. Evropský účetní dvůr provedl první terénní audit CEPOLu eh, v březnu tohoto roku na základě předběžného prohlášení a účetní uzávěrce od CEPOLu. To předběžné zjištění bylo, že účetní uzávěrka CEPOLu obsahuje závažná pochybení a není možné přijmout eh, toto prohlášení. A proto jsme velmi intenzivně začali pracovat na rektifikaci účetní uzávěrky, najeli jsme také účetní, účetní eh, konzultační firmy, najeli jsme dodatečné lidské zdroje, abychom mohli situaci napravit všech a všechny nestavnosti odstranit. Po této velmi intenzivní práci jsme účetnímu dvoru předložili opravenou verzi, potom jsme přijali Bremšilu eh, druhou, druhý audit, druhou návštěvu auditorů, to bylo na konci června, začátku, začátku července a eh, výsledek této návštěvy je, že CEPOL předložil správně správnou účetní závěrku, kterou je možné přijmout. V roce 2008 CEPOL měl eh, přesunout 31% svého celkového rozpočtu. Eh, nedošlo k tomu, co s tím chcete udělat. My chceme, nebo tedy kolegium také chce, že prostředky, které nejsou využity na konci roku, jsou využity i jako rezerva. To by mělo být také v souladu s principem specifikace a jsou zde také opatření, která mají eh, zlepšit využití těchto nevynaložených prostředků na další činnost. Dále, pokud jde o účast zástupců členských států na aktivitách členských států, to v posledních třech letech značně klesá. Eh, co jste se z toho poučili, z tohoto vývoje? Co s tím chcete dělat? A myslíte si, že za těchto podmínek by měl být rozšířen mandát CEPOLu? A konečně parlament eh, doporučuje zvětšit transparentnost a proto by bylo dobré mít eh, seznam členů správní rady na internetu eh, spolu s kontaktními informacemi těchto členů. To zatím není na webové stránce agentury k dispozici. Myslíte si, že byste nám mohl říci, proč tomu tak je, anebo jestli s tím chcete v brzké době něco udělat? First of all, za prvé, musíme říct si zcela upřímně, že rozpočtové plánování CEPOLu nebylo správné. A to znamená, že různé činnosti CEPOLu dostali nadměrný rozpočet. To znamená, že bylo vynaloženo méně, než co se předpokládalo vždycky ke konci roku. A to se totiž netýká jenom roku 2008. Je to situace, která v podstatě tady panuje od začátku činnosti CEPOLu. A bohužel musím říci, že toto nedostatečné vynakládání prostředků nemůže být nějak eh, vylepšeno do konce tohoto roku a snad časem se to vylepší. Eh, na základě současných finančních pravidel a nařízení prostředky, které nebyly vynaloženy v daném roce, ale byly vyčleněny, mohou být přeneseny do dalšího roku a mohou být vynaloženy přísně v souladu se závazkem z minulého roku. Není možné ty prostředky úplně přesměrovat na nějaký úplně jiný účel. Čiliž Cepol nebyl vůbec v situaci, kdy by mohl ty prostředky, které byly převedeny z roku 2008 na rok 2009, přesměrovat na úplně jinou oblast. A v roce 2009 je to zase stejné. E, ty prostředky, které zde zůstaly, musí být vynaloženy v souladu s tím, na co byly vyčleněny v tom předchozím roce. Ano, my máme jasnou vizi toho, jak s tím problémem naložit. Za prvé, CEPOL musí zlepšit svoji správní kapacitu proto na základě revize současných struktur eh, jsem předložil návrh organizačních změn eh, řídící radě. Nová organizační struktura CEPOLu byla již přijata eh, řídící radou 25. května. Nová organizační struktura se řídí doporučeními auditorů, včetně útvaru interního auditu a doporučení účetního dvora. To znamená, že musíme centralizovat finanční úkoly sekretariátu CEPOLu. Je to malá agentura a v důsledku tady malé velikosti agentury je to, to finanční řízení příliš decentralizováno. Takže od prvního první CEPOL bude mít speciální finanční jednotku a tato jednotka nebo oddělení bude umožňovat eh, monitorování, přehled řádný přehled nad tím, co se děje s celkovým rozpočtem. Dále managementu umožní používat ten právní prostředek převodu prostředku, pokud je to nutné, také zlepší analytické schopnosti, což povede potom k lepšímu vynakládání rozpočtu. Dále na rok 2010 v té plánovací fázi už se zvažovalo použít historická data pro jednotlivé činnosti, proto aby se snížila možnost nedostatečného vynakládání prostředků z rozpočtu. Pokud jde o účast na školení, síť CEPOLu i nadále analyzuje účast členských států na jednotlivých aktivitách CEPOLu. Je pravda, že došlo k určitému poklesu účasti a důvody jsou proto následující. Za prvé je zde potřeba aktualizace školícího plánu nebo předmětů, které se vyučí v rámci školení CEPOL. Došlo k různým změnám nedávno. Máme zde Lisabonskou smlouvu, máme přijatý stokholmský program, máme konkrétní činnosti vyplývající ze stokholmského programu, máme celkovou bezpečnostní strategii. Toto všechno jsou nové záležitosti, které by měly eh, být zohledněny v práci CEPOLu. To znamená, že od nového cyklu plánování na rok 2012 již už by CEPOL měl být schopen aktualizovat školení v souladu s novou situací v, v evropské legislativě. Pokud jde o řídící radu, tady bych chtěl váš výbor informovat o tom, že rozhodnutí CEPOLu se zveřejňují na webových stránkách. Je to nejen rozhodnutí řídící rady, ale také jsou to různá rozhodnutí a také témata, která byla probírána na různých výborech a pracovních skupinách. Toto všechno je k dispozici. Pokud jde o seznam členů tohoto řídícího výboru, eh, tento řídící výbor nebo rada to probrala a rozhodla se, že nezveřejní jednotlivá jména členů a kontakty, protože všechny další agentury eh, to tak také mají. Když se podíváte na Europol nebo na Frontex, tak tam také nejsou členové řídící rady. Ale kromě toho je pravda, že tady existuje transparentnost na webových stránkách. Děkuji. Grazie. Děkuji. Chce vystoupit ještě někdo další? Nikdo se nehlásí o slovo? A ano. Um, ještě k Olafu a vyšetřování Olafu a uh, účetního dvoru. Pro nás je důležité to, co se stalo také v roce 2009. K tomu jsme nic neslyšeli. Možná bychom mohli slyšet také něco o interním auditu od komise. Sí, prego. Prosím, máte slovo. Zastupce Olafu. Oui, je, je vous remercie. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní Gressle, jak víte, Olaf vydal zprávu, kde je celá řada závěrů týkajících se určitých nesrovnalostí, které byly konstatovány při šetření CEPOLu nesrovnalosti týkající se určitých osob, ale také týkající se určitých finančních a rozpočtových struktur. Tuto zprávu jsme uzavřeli s tím, že tam byla navrženy disciplinární opatření a nový ředitel vám již tady upřesnil, že nebyly přijaty žádné sankce Kromě toho jsme tuto záležitost, jak víte, poslali dále britským soudním orgánům, které v současné době tento případ prošetřují. Takže tato záležitost ještě nebyla uzavřena u britských úřadů a samozřejmě já vám nemohu poskytnout k tomuto více informací, probíhá to stále ve Velké Británii plus. Tady byly doporučení týkající se finanční stránky věci a nápravy určitých nesrovnalostí. Tady jsme chtěli, aby tam byl řádný dohled a kontinuální dohled nad odstraňováním těchto problémů a já jsem si pečlivě poznamenal z toho, co říká pan ředitel, že tady se podle všeho pokročilo ku předu. Doufejme, že se nám podaří využít všechny tyto prostředky, které nebyly využity a také jsem si poznamenal to, co nový ředitel říkal o tom, eh, že prostě on eh, tuto agenturu jak si zdědil v určité situaci, která nebyla zrovna nějak eh, úžasná. To je třeba také zohlednit, zohlednit a je třeba si uvědomit, že tady už probíhají určitá opatření k nápravě situace. Pokud o zprávu OLAFu, chci ještě upřesnit, že tato byla zaslána Governing Board, který ji považoval eh, za eh, tedy velice zajímavou a podnětnou. Tady mohu tedy říci, že ta zpráva byla omezená v čase, ale byla tedy uzavřená a tím pádem mě nezbývá, než eh, tady kvitovat s povděkem, že došlo k určitému pozitivnímu vývoji, jak jsme dnes právě slyšeli. Děkuji. Děkuji, paní Gresle. Omlouvám se, že ještě mm, chci něco říci a mám otázku na zástupce Olafu. Možná, že jsem to správně nepochopila, ale vy jste řekl, že nebyly eh, uvaleny žádné sankce. A kdo potom by tedy měl ty sankce realizovat? Governing Board? Pokud je o bývalého ředitele, tak je otázka, co se stalo s ním. Pokud vidím, tak všechno pokračuje krásně tak, jak to bylo předtím. A zjistila jsem, že jsem o to také prosila, že iDoc není vůbec kompetentní, je to opravdu nedopatření. A v další pří... a, um, Eh, potřebujeme určitě orgán, který bude uvalovat sankce. A eh, jaké body tedy realizoval OLAF a jaké ještě čekají. A mě by zajímalo, proč governing board eh, některé body nerealizoval. A to je moje otázka na OLAF. Prego. Je vous remercie beaucoup. Děkuji vám. Já jsem si poznamenal vaše otázky, paní Gresle, ale OLAF nemůže dělat eh, více, než co už udělal. My jsme podnikli šetření, my jsme správním orgánem, který provádí takováto šetření a potom přichází s určitým počtem doporučení a není na OLAFu uvalovat nějaké sankce. My nejsme orgánem, který má jakoukoliv takovou pravomoc na někoho uvalovat jakákoliv opatření. Co my můžeme dělat a co jsme také udělali, bylo, že jsme celou věc předali dále příslušným orgánům a potom už je to na těchto orgánech, aby přijala eh, příslušná opatření, anebo také ne, na základě doporučení naší zprávy. Čili je tady ta soudní stránka věci, jak už jsem řekl, to v současné době eh, probíhá, řeší to britské soudní orgány, a ty tedy na britských soudech, aby posoudili, jestli přijmou příslušná opatření. Potom je tady ta disciplinární stránka věci. Ta otázka byla velmi zajímavá. Proč? Protože se znovu objevuje určitý disciplinární problém na půdě jedné z agentur. Když se podíváme třeba na Evropskou komisi, pokud eh, se vyskytne nějaký disciplinární problém, tak je v podstatě velmi jednoduché to poslat i doku. A i dok se potom postará o určité disciplinární řízení. Ovšem, pokud jde o agentury, tak tam je to trochu jinak. tam ta disciplin, disciplinární opatření mm, představují určitý problém z technického, z procedurálního hlediska, v tom smyslu, že je nutné se si uvědomit, že vlastně zaměstnanci agentury nemají úplně stejné podmínky, nemají stejný statut. A tím pádem tento problém se nedal stejným způsobem vyřešit. Nebylo možné zřídit takovýto disciplinární orgán v agenturách. My jsme to už zkusili, my jsme to několikrát požadovali, aby se někdo zabýval touto otázkou s tím, že by se vytvořil jeden jediný eh, disciplinární orgán třeba pro několik agentů nebo pro všechny agentury najednou, abychom zde měli nějaké řešení pro tento problém, který je opravdu velice akutní a vy máte pravdu, že jste na to poukázala. V případě, v konkrétním případě Cepolu jsme udělali vlastně jedinou věc, která byla možná. To je to, že jsme to předali governing board a zejména tady předsedovi, protože předseda governing board má tu pravomoc uvalit nějakou disciplinární sankci, anebo také ne bylo rozhodnuto, já jsem to právě zase slyšel znovu z úst nového ředitele, že nakonec nebyly přijaty žádné sankce proti dotčeným osobám. Takže mě nezbývá, než toto mm, vzít v potaz a my už s tím nic dalšího nemůžeme udělat. My jako OLAF nemůžeme uvalit nějaké sankce. My můžeme něco doporučit, eh, můžeme doporučit eh, nějaké, nějakou opravdu finanční situace, určité disciplinární opatření a tak dále, ale my nejsme tím hlavním aktérem, který to může nějak vymoci. Děkuji. Teď eh, bych měla několik žádostí. Byla bych eh, ráda, aby to první žádost to bylo možnost si přečíst v zabezpečené místnosti, protože jsou tajné informace, a ta druhá se týká členů řídícího výboru by se dostavili tady na náš výbor. Dobře, chtěl zpravodaj něco dodat? Také IAS jsme mohli požádat, protože i ti by nám to mohli něco říci. Ano, interní audit komise, který má na starosti agentury. Přesně tak, říká paní Gressle. IAS nemá na starosti disciplinární opatření, nicméně naším úkolem je zabývat se těmito údaje. My jsme se zabývali akčním plánem, který komise předložila, kterým se snažila reagovat na připomínky orgánů pro rozpočtové absolutorium, když vy jste odložili udělení absolutoria a dále se díváme na akční plány, které mají implementovat naše doporučení v kontrolních systémech, takže jsme se na to podívali. A podle nás obecně za to splňují naše požadavky nebo požadavky také parlamentu. ale potom jde samozřejmě o to, jak převést tyto akční plány do, konkrétně do praxe, což bude poměrně obtížné a v minulosti měla tato agentura problém eh, s najímáním eh, vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří, které by potřebovala právě k implementaci těchto akčních plánů. To je eh, největší problém. My se snažíme tuto agenturu podporovat tam, kde to jde. Paní Mathieu se zmiňovala také o školeních teda tento týden se konají, což je konstruktivní způsob, jak informovat zaměstnance o tom, co se od nich očekává podle evropské legislativy. Dále se snažíme provést jakýsi systém hodnocení slabých míst, nedostatků, aby si zaměstnanci uvědomovali to, co dělají a to, co by dělat měli a jaký je mezi tím rozdíl. A potom je to provádění interních eh, auditů, nejprve následných auditů, tak aby bylo zjištěno, jestli akční plán byl uveden do praxe a jestli splňuje cíle. Takový audit začne v říjnu. Podíváme se na plánování a rozpočtování hlavních eh, činností agentury, což je pořádání seminářů, konferencí a kurzů takže uvidíme, jak je jejich plán, jak to mají zpracováno v rozpočtu. Samozřejmě v příštím roce uvidíme, jak dochází k plnění těchto činností. Snažíme se pomoci různými způsoby. Dáme doporučení tedy v této fázi a později uvidíme, jestli naše doporučení byla naplněna v praxi. Děkuji. Chce ještě někdo něco dodat? Ne? Připomínám vám, že na rozdíl od toho, co je uvedeno v pořadu jednání, tedy lhoutra pro pozměňovací návrh není 2. září, ale 7. září. A nyní přejdeme k bodu číslo 8 programu. Je to Evropská služba pro vnější činnost a opravný rozpočet e, na rok 2010, oddíl 2, Evropská rada a rada, oddíl 3. A předávám eh, slovo panu Palčitisovi, který je zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Evropská služba pro vnější činnost je nová evropská instituce. a ještě předtím, než zahájí svou činnost, tak bylo potřeba eh, vést celou řadu jednání a jako navrhovatel jsem se vytvořil své vlastní stanovisko, které je uvedené také v tom dokumentu, který jsem k tomu předložil. Eh, jde tady o rozpočtovou nezávislost, to je základní předpoklad pro správné fungování ESVČ eh, Dále jde o administrativní rozpočet, který musí být oddělen od rozpočtu pro vlastní činnost, tak, aby finanční zodpovědnost za to měla Evropská komise. Slyšeli jsme také argumenty, že parlamentní kontrola by měla být posílena v této oblasti, tedy zahraniční a bezpečnostní politiky. A to v praxi znamená, že parlament by měl mít stejné právo udělovat absolutorium za rozpočet Evropské služby pro vnější činnost, jako tomu je například u rozpočtu komise. Je také nezbytné zajistit rozpočtovou neutralitu a postarat se o to, aby jiné agentury eh, zbytečně neduplikovaly práci, kterou eh, má odvádět Evropská služba pro vnější činnost, aby tedy výdaje byly účelně vynakládány. Bude potřeba také orgán pro interní audit a já si myslím, že logické opravit eh, stanovisko a to tak, aby útvary interního auditu komise měly na starosti interní audit i u tohoto orgánu. Myslím si, že to je dostatečně eh, dobře vybavený útvar, který má zkušenosti s kontrolou výdajů a s podobnými činnostmi, takže určitě bude jednodušší, aby audit byl prováděn tímto způsobem. Víme, že náklady jsou eh, velmi důležité v době ekonomické krize. A také je logické, aby audity byly konsistentní, aby tedy prováděl jeden auditor, který by kontroloval jak eh, administrativní, tak operativní část rozpočtu. část, tady administrativní část rozpočtu obsahuje 9,5 milionu eur. To bude pocházet z vlastních zdrojů, které eh, se stanovují na základě HDP každého členského státu. 8,8 milionů na to půjde z těchto zdrojů a ty dodatečné zdroje poplynou od osob, které pracují v evropských institucích, což bylo asi 600 tisíc euro. Tyto prostředky je možné využít například pro zaměstnávání nových zaměstnanců, pro držbu budov a další administrativní náklady v roce 2010. V tomto okamžiku se těžko posuzuje, jestli ten nárůst nebo navýšení rozpočtu je malé nebo velké. Bude snaží to posoudit po roce, až bude mít určitou představu o tom, eh, kolik prostředků bylo vynaloženo v jakých oblastech a potom budeme moci dospět ke eh, nějakým definitivním závěrům. Do la parola representante la commissione. Děkuji a předávám slovo zástupci komise, pokud chce vystoupit. No. Yes, thank you, Mr. Chairman. Of course. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, právo parlamentu udělovat absolutorium za provádění celého rozpočtu Unie nemůže být dotčeno žádnou sekundární legislativou nebo vytvářením nových institucí. I přesto ale je potřeba si uvědomit, že ve zprávě o činnosti soudu je popisována činnost každé instituce zvlášť. A parlament podle současné praxe posuzuje implementaci každé části rozpočtu, tedy každé instituce zvlášť. A vzhledem k tomu, že rozpočet této evropské služby bude v podstatě administrativní rozpočet, obsahující administrativní prostředky, tak tato agentura bude mít na starosti eh, realizace svého vlastního rozpočtu. A to potom bude podřízeno kontrole parlamentu. Nicméně, komise provádí rozpočet jako takový, zejména tedy se to bude dotýkat operativních prostředků a ty se nacházejí ve její vlastní části rozpočtu. A provádění této části rozpočtu komisí bylo vždy součástí absolutaria, které uděluje Evropský parlament. A závěrem chci tedy říci, že právo parlamentu udělovat absolutorium zůstává nedotčené vytvořením Evropské služby pro vnější činnost z pohledu tedy finančních nařízení. Honorable Gress. Děkuji, je to vždy velmi zajímavé, když slyšíme tyto informace a já se těším už na eh, první udělení absolutoria pro diplomatickou službu. Určitě to není tak eh, jednoduché udělit absolutorium, když instituce, které má být uděleno, tak eh, nevydá finanční prostředky. No tak v případě komise nebo toho, kdo je odpovědný, tedy velvyslanec EU, kterému nedáváme absolutorium, ale který potom odpovídá za prostředky. A ta Struktura to je něco velmi eh, konkrétního, speciálního a my se pokusíme to nějak eh, uvést do praxe, když je mi eh, jasné, že když je to vážné, tak je to zajímavé. Jestliže se nám podaří vůbec někdy něco prokázat, tak to je právě ta zajímavá otázka. Já již vím, že máme dva vítěze, a to je komise a diplomatická služba. A e, daňový poplatník je ten, který na tom tratí, ale ten už je na tom zvyklý. Musím tedy říci, že konstrukce, která je na stole nyní, je podle mě netransparentní. Je to faktor, který nám přinese velké obtížnosti v praxi a nejenom nám, ale také vám v komisi. Už teď se na to můžete spolehnout, že to tak bude. A to je i v mém návrhu. Pokusím se to ujasnit a v praxi se budu snažit, aby eh, byly stanoveny jednotlivé odpovědnosti aby byly přidělené odpovědnosti. Protože každý den se něco stane. Není to tak, že by to, byl oblast, kde se, že by to byla oblast, kde se nic neděje. E, Afghánistán, další, to, to nebude jenom Afghánistán, ale budou to problémy v Iráku, dále to jsou válečné oblasti, Kosovo, e, velice obtížnované oblasti a můžeme určitě e, počítat s tím, že každý den se něco někde bude dít a otázkou je, zda i pokud budou učiněny chyby, i přestože nezodpovídáme za válečné oblasti, tak zda budeme schopni uvést do praxe. A já mám otázku na komisi. Děkuji kolegovi Baltičisovi. Bylo by hezké, kdyby nejenom interní audit e, využívala komise, ale také učetnictví e, komise bylo využito. Myslím, že je to v zájmu našeho výboru, abychom zabránili duplicitám jednotlivých struktur. Protože jenom tak bude diplomatická služba um, mezinárodní organizací. Je totiž riziko, aby zde nebyl příliš velký správní rozpočet, administrativní rozpočet, aby to nebylo příliš byrokratické pro vnější pomoc. Protože Eh, ta zpráva by měla být malá. Komise se bude v mnoha oblastech chovat atypicky. A možná, že v EAD, bude, v diplomatické službě, bude snažší udělat eh, kariéru rychleji než v komisi. A proto chceme tedy zabránit duplicitám. A já mám otázku, co víme o nákladech eh, tohoto správního rozpočtu. Ať už se zeptám kdekoliv, tak nikdy nedostanu k dispozici žádné číslo. Můžete nám říci, co stojí diplomatická služba ročně? Nehovořím o více nákladech, jsou to lidé, kteří jsou zde. Tedy jaký je plánovaný administrativní rozpočet na rok 2011? To už bychom měli nyní vědět. Pak jsou zde více náklady, které jste, o kterých jste hovořil, ale to jsou více náklady na tři měsíce, je to 10 milionů eur. To znamená 40 milionů eur za rok. A to by byla druhá otázka komisi, jak to vypadá. Děkuji. Prego. Euh, Děkuji, pane předsedo. Paní Kresle má naprosto pravdu, těch 9 milionů je na tři měsíce. Částka na rok 2011, o té se ještě pořád diskutuje a vyjednává v rámci komise ještě pořád eh, nebylo přijato žádné rozhodnutí. Eh, to rozhodnutí bude učiněno v příštích dnech nebo týdnech. Komise velmi pečlivě sleduje rozpočtový vývoj. Víme, že tato agentura ještě eh, reálně neexistuje, že komise má možnost přeskoumat velmi kriticky jakékoliv rozpočtové návrhy které se budou dotýkat této agentury, až bude existovat. Proto vám chci říci, že naše příslušné rozpočtové oddělení odvádí svou práci velmi důsledně, tak jak to dělá i v jiných částech komise. Paní Gressle hovořila o zodpovědnostech, a o transparentnosti. Já jsem účetní v komise a my odvádíme zadarmo stejnou práci, budeme odvádět stejnou práci i pro Evropskou službu pro vnější činnost, ale tě, s tím budou eh, muset eh, souhlasit, protože každá instituce si stanovuje sama vlastního auditora. Děkuji, paní Gresle. Děkuji. Já mám ještě několik dalších otázek. Příloha 10 do osobního statutu, to se týká těch, kteří jsou zaměstnaní ve třetích eh, zemích. A myslím, že tím se doplňuje netransparentnost těchto otázek. Když se teď podíváme na, ty, kteř, na pracovníky, kteří pracují na dočasné smlouvy, tak víme, že nemají stejné postavení jako úředníci. Existují e, různé smlouvy, například někteří pracovníci nemají nárok na vybavený byt, e, nebo neměli, teď už ho mají. Ale mě by někdo měl vysvětlit, jak to přesně bude e, fungovat, protože tam jsou některé podrobnosti v nařízení, které říkají o tom, že některé náklady musí těto zaměstnanci hradit sami. Ale teď v tom zaměstnaneckém předpisu, v zaměstnaneckých předpisech se uvádí něco jiného, takže tím vytváříme eh, novou skutečnost. Já nemám nic proti tomu, ale doufám, že všichni ostatní si to vědomují. A tento Problém se týká toho, jestli vůbec to všechno bude rozpočtově neutrální. Že se na to musíme dívat jako na celek, ale když hovoříme o nákladech, tak by bylo přinejmenším správné se zabývat tím, co to bude znamenat přizpůsobení těchto zaměstnanců, kteří mají dočasné smlouvy eh, podmínkám ostatních. Prego. Uh, uh, Děkuji za tuto otázku. Podrobnosti finančních dopadů najdete v příloze návrhu komise ohledně změně služebního řádu a o podmínkách zaměstnávání dalších zaměstnanců. Um, tato možnost, kterou jste zmínila, aby ti tzv. contract agents měli také zařízené byty, to je něco, co se zvažovalo. My někdy totiž máme uprázněné byty na delegacích a nejsou tam žádní úředníci, protože tam zrovna prostě nikdo není z úředníku. a je možné dát tomuto eh, eh, contract agent byt spíše, než mu platit někde nájem. Takže v těchto situacích si myslíme, že bychom mohli být právě flexibilnější, místo toho, abychom toto zamítli tomuto smluvnímu pracovníkovi jenom z jeho statutu. Pokud není žádný uvolněný byt v daném místě, tak prostě i nadále proplácíme náklady na nájem. Takže to není žádný dodatečný náklad, to je prostě jenom jiná forma toho nákladu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai kalba. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o rozpočet a konkrétně o toto stanovisko a to, jakým směrem by se mělo dále ubírat v souvislosti také s dalšími problémy, o kterých diskutujeme, myslím si, že dnes není možné říci závazně přesně, jaký rozpočet eh, bude na rok 2011. Bylo by zajímavé vidět rozpočet SVČ v, roce 2012. Proč? Protože těch 9,5 milionů se nedá prostě jenom tak znásobit třemi nebo čtyřmi. Protože je dáno, že SVČ má zaměstnat 1625 lidí, z toho 1114 bude z komise, další z členských států a pouze asi stovka budou noví pracovníci. A samozřejmě eh, plat bude hražen komisí. Takže to platí i na rok 2011, kdy k tomu tady bude mzdový fond, eh, vyčlení z komise a to bude veliké číslo. Jsem si jist, že to bude mnohem více než 40 milionů. Kromě toho těch 9,5 milionů je zamýšleno na různé eh, provozní výdaje, na pronájmy nebo nájmy a rozpočet na rok 2011 tam bude mít ještě další takovéto náklady, provozní náklady, které zatím zde podchyceny nejsou. Já myslím, že v zásadě jde o to, aby to vyčlenění, částečné vyčlenění z komise nám umožnilo mnohem lépe pochopit účinnost a nákladovou účinnost fungování komise. Váš návrh, aby se využili určité zkušenosti, které už existují v rámci komise při vytváření dalších útvarů, při také dělání účetnictví, to je určitě užitečné. Myslím, že by to mohlo být zmíněno i ve stanovisku, ale nejdůležitější je, jak už zmínila Ingeborg, počkat si na ty nejdůležitější věci, jakmile budeme mít zprávu o skutečně vzniklých nákladech. To bude velice zajímavý dokument a budeme mít možnost nejen se k němu vyjádřit, ale také pochopit velikost a rozsah činnosti SVČ. Velice správně zde byly zmíněny země jako Afghánistán a další země. Samozřejmě tam bude celá řada dalších problémů i v dalších oblastech, o kterých jsme se dnes ještě ani nebavili. Děkuji. Grazie. Passiamo a questo... Děkuji a v tento okamžik přejdeme k balíčku eh, bodu číslo 9, a to je tedy změně služebního řádu úředníků evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců těchto společenství. A předávám slovo zpravodajce eh, paní Hercog. Děkuji, pokusím se být co nejstručnější. Je důležité zmínit, že nám velice záleží na tom, abychom v těchto případech uh, postupovali v rámci spolurozhodování, čili aby byl plně zapojen parlament. A náš výbor v tomto smyslu předkládá výboru jury zprávu. Tam víme, že výbor jury je zpravodajem pan Bernard Radkaj. Pokud jde o tuto záležitost konkrétně, pro mě jako pro navrhovatelku bylo nejdůležitější nalézt určitý modus vivendi pro zaměstnance Evropské služby pro vnější činnost z různých zdrojů, protože víme, že ti lidé budou přicházet eh, ze tří zdrojů, ze samotných institucí, eh, ze členských států a budou tam místní smlouvy a jsou zde určité věci, které je třeba řešit a lépe spravovat. Já začnu jednou z nejdůležitější věcí a jsem si jistá, že paní Gresle se mnou bude souhlasit, je třeba zajistit, aby nedošlo ke střetu zájmu. Zejména pokud jde o zaměstnance, kteří e, tedy budou pocházet ze členských států a ty, kteří budou najímáni na místě. Je třeba, aby nevznikl v žádném případě střed zájmu. A to znamená v praxi, že tento zaměstnanec ani ve své zemi původu, ani ve své hostitelské zemi. To je, myslím si, velice důležité. Dále další dva zdroje zaměstnanců, eh, evropské instituce a členské státy. Tady je třeba také ještě vyřešit několik záležitostí. Začnu členskými státy. Členský stát má plné právo rozhodnout, kdo bude nominován a co se bude očekávat od někoho, kdo bude začleněn do této evropské diplomacie. Ale v okamžiku, kdy je tato osoba vyslána do SVČ, my bychom chtěli, aby prošla určitým školením, aby takto byli všichni proškoleni úplně stejně, aby byli na určité stejné úrovni, protože to je zcela základní, hovoříme-li o určitých základních předpokladech a kvalitách, které člověk musí mít pro tuto práci. Druhá důležitá věc, kterou si zmínit, se týká mobility. Ten cyklus 4 plus 4 v porovnání s tím klasickým cyklem pětiletým pro stále zaměstnance Evropské Eh, unie, to může přinést nějaké náklady navíc. A já se tedy ptám, jaké budou dopady těchto rozdílů, pokud jde o náklady na tyto zaměstnance. Další důležitá věc, kterou chci zmínit a která je podle mě důležitá, je ta, že diplomati, kteří budou pracovat v Evropské službě pro vnější činnost, mají také práva a odpovědnosti a musíme zajistit, aby i v okamžiku, kdy se budou vracet do svého členského státu, eh, tam zůstala určitá odpovědnost eh, do okamžiku, tak jak vlastně teprve bude ještě trvat ta odpovědnost po určitou dobu, než bude uděleno absolutorium, tak aby ta osoba prostě měla i nadále tento svůj díl odpovědnosti, i když už bude vlastně zpátky ve svém členském státě. To si myslím, že jsou z našeho úhlu pohledu asi ty nejdůležitější věci, protože musíme zajistit, aby ta odpovědnost, včetně finanční odpovědnosti, platila stejnou měrou pro všechny zaměstnance, ať už budou pocházet z těchto různých zdrojů to jsem chtěla asi říci. Já jsem to probírala také s kolegy eh, se stínovými zpravodaji a myslím, že můžeme naši práci dokončit ve vhodné lhutě. Myslím, že pozměňovací návrhy mají být předkládány do 15. srpna, pokud se nepletu. A předáme slovo komisi, pokud chce vystoupit k tomuto bodu programu. Děkuji, pane předsedo. Ano, služební řád je nutné vnímat jako jednotný dokument. A už ve služebním řádu je celá řada takovýchto ustanovení, protože některé z těch situací, eh, se kterými máme co dočinění, už vlastně tady jsou, nejsou nová. Máme zde takovéto zaměstnance pracující pro evropské instituce a někdy může právě docházet i ke střetu zájmu. Proto tady máme hlavu 2 ve služebním řádu, která specifikuje práva a povinnosti úředníků a dalších zaměstnanců. Hovoříte-li o odpovědnosti, k tomu máme také příslušná ustanovení, například je to článek 22 služebního řádu. A domníváme se, že to je dostatečný článek, který tady pokryje všechny možné situace, ke kterým by mohlo dojít. A byl bychom rádi, kdyby bylo zohledněno to, že nechceme zbytečně opakovat tato ustanovení jinde, prostě aby ten dokument zůstal celistvý. Grazie. Grazie. Uh, when we talk about other servants, Hovoříme-li o dalších zaměstnancích Evropské unie, máme tady jednak služební řád a podmínky zaměstnání, ale je tady hlava 2 služebního řádu, která se analogicky uplatní také na další zaměstnance, to znamená na dočasné pracovníky, na smluvní pracovníky také. A podíváte-li se na článek 11 podmínek zaměstnání, odkazuje se tam právě na hlavu 2 a není tady žádný rozdíl v zacházení mezi eh, těmito různými typy zaměstnanců, znamená úředníky, smluvními a dočasnými pracovníky. Paní Gresle? Das ist nicht richtig. Hm, podle mě to není správné, protože do posud eh, tam byly ty pracovní smlouvy, ale bychom si byli jisté, co se skutečně stane s těmi tři tisícimi pracovními smlouvami. A článek 16 až 29 v současnosti neplatí pro místní zaměstnance. A to musí být nutně změněno. Grazie, intervenire qualcuno? com- Chce někdo vystoupit? Komise? Chce komise ještě reagovat? Prosím. Uh, just a short comment. If I... Jenom stručně, pokud jsem tomu správně porozuměl, vy hovoříte o těch místních pracovnicích, kteří jsou zmíněni také v podmínkách zaměstnanosti nebo zaměstnání. No, jejich specifikum je to, že tito jsou zmíněni, pokud jde o podmínky zaměstnání, ale jejich práva a povinnosti nejsou přesně specifikována v podmínkách zaměstnání to je regulováno národním právem, takže uplatní se národní legislativa. Pokud máte nějaký problém s, těmi, s těmito místními pracovníky, je třeba se obrátit na místní orgány policii, soud, pokud nastane nějaký problém, protože to se tedy řeší jinak. Also, da wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. Tak to vám již teď přeji hodně úspěchů v Afghánistánu nebo jiných zemích. Já považuji za nezbytně nutný, aby místní zaměstnanci podléhali stejným podmínkám, měli stejný pracovní řád, pokud je o střed zájmu, jako úředníci EU, protože jsme viděli, a je to také e, součást e, případů v zahraniční službě, ale spadají do toho i místní, vidíme, že e, dostávají smlouvy a zakázky a mají, eh, otvírají se firmy a zde dochází k jasnému střetu zájmu. A bylo by hezké, kdyby to komise sama eh, začala řešit a pokud ne, tak eh, se o to budeme muset postarat my. A v tomto bodě to vidím naprosto odlišně než vy. Podle mě to tak nemusí zůstat. Myslím, že musíme mít aspoň minimální schodu. Myslím, že to je to minimum, které by mělo být podle mě samozřejmé. Grazie, prego. Děkuji, slovo má paní zpravodajka. I think it's a major importance for... Já myslím, že pro všechny v této místnosti je velmi důležité, aby Evropská služba pro vnější činnost fungovala co nejlépe. A udělení absolutoria bude vhodný postup pro kontrolu a pro zajištění tohoto cíle. A proto bych chtěl doporučit aby se rada podívala na naše absolutoria, která se týkala například eh, práce na západním Balkánu. Tam eh, třeba se řešilo, kolik peněz můžeme utratit za nemoci dětí. A myslím, že jsme se tehdy hodně poučili a my měli bychom se z toho poučit i nadále a vyhnout se tak v budoucnosti mnohým problémům, které by mohly postihnout Evropskou službu pro vnější činnost a minimalizovat střed zájmu eh, některých velmi nebezpečných místech, tam, kde kolikrát je míra korupce mnohem vyšší než v Evropské unii. Neměli bychom Eh, se dostat do situace, kde za rok, za dva eh, si uvědomíme, že jsme tady napáchali tolik chyb, že, s tím, že to budeme muset napravovat. Takže si myslím, že bychom se měli poučit z práce Evropské agentury pro obnovu. A to by, eh, z toho bychom se měli poučit u Evropské služby pro vnější činnost. Děkuji. Ještě někdo další? Ne, takže bod číslo 10, 11 a 12 na pořadu jednání byly, jak jsem již na začátku řekla, odloženy na zítřek, když to bude společná schůze s eh, rozpočtovým výborem. A nyní zde máme bod 12.1, eh, internacionální dohoda o finanční spolupráci. Stručné schrnutí provedu já, protože jsem zpravodajem. Z 20, na schůzi 23. března eh, jsem byl jmenován zpravodajem pro eh, stanovisko, které je určeno komisi výboru pro zahraniční věci a má se to týkat eh, interinstitucionální dohody. Tato dohoda je dohodou mezi parlamentem, radou a komisí a týká se spolupráce ve finančních otázkách. Je to politická dohoda mezi institucemi a má důležitou úlohu eh, v rozpočtu a hrála ji už v minulých letech. Je to praktický nástroj, <clears throat> pokud je o rozpočtovou kázeň a víceletý eh, finanční rámec a spolupráci. Eh, projekt interinstitucionální dohody se liší od současného projektu, protože vychází z obsahu současné dohody po vstupu v platnost Lisabonské <clears throat> smlouvy došlo ke změnám. Víceletý finanční rámec pro příslušná ustanovení, které jsou nedílnou součástí současného textu, bude nyní integrován do návrhu nařízení Rady, který stanoví finanční rámec na roky 2007 až 2013. Další části budou eh, upraveny návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení rady číslo 1605 a týká se to souhrného rozpočtu Evropských společenství. To znamená, že eh, projekt interinstitucionální dohody se týká ustanovení současné dohody a nespadá to že do žádných z dvou uvedených nařízení. Návrh eh, této dohody se dělí na tři části. První část se zabývá finančním rámcem a konkrétními nástroji, druhá část se zabývá zlepšení spolupráce mezi institucemi v průběhu eh, rozpočtového roku a třetí část se týká finančního řízení evropských prostředků Unie. A dále jsou zde obecné principy pro eh, řádné finanční řízení, řádné hospodaření jak bylo realizováno v eh, projekt, návrhu interinstitucionální dohodu, se týká třech otázek a e, jsou tam tři podkapitaly. Finanční plánování, agentury, eh, školy a finanční nástroje. Stanovisko komise, e, stanovisko výboru pro rozpočtovou kontrolu. E, měly by zde být podrobné návrhy pro finanční řízení a to by mělo být předloženo zejména v rámci eh, revize, tříleté revize finančního nařízení a pokud eh, to lze, tak v rámci eh, revize rozpočtu. Měl by se tedy vyhnout riziku, aby došlo k překrývání více postupů příštích jednání. Dále by bylo na místě mít stanovisko k internacionální dohodě, které se týkají konkrétně zásad našich, našeho výboru. A eh, dále, eh, dále jsou zde finanční řízení. Nejtypičtější eh, by se měla zabývat kapitolou, která se týká nových finančních nástrojů. Návrh této dohody zahrnuje také text, který přečtu. Instituce se dohodly na tom na zavedení nástrojů pro spolufinancování, pro posílení Eh, efektu rozpočtu Unie a chceme podpořit více eh, finančních zdrojů. Chceme podpořit rozvoj finančních nástrojů víceletých, které jsou vhodné a budou fungovat jako katalyzátory pro eh, jak veřejné, tak soukromé investory. V okamžiku předložení rozpočtu se budeme zabývat aktivitami Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. A to na podporu investic v oblasti výzkumu a e, vývoje a zejména se zaměřením na malé a střední podniky. Finanční nástroje na víceleté období fungují jako katalyzátory pro e, veřejné i soukromé investory a jsou určeny jak e, soukromým, tak veřejným podnikům. Je to nástroj také pro kontrolu rozpočtu, je to velice zajímavé téma a zde by bylo vhodné mít více informací ze strany komise, zejména pokud jde o e, skutečnost, že to subjekty musí dodržovat zásady řádného hospodaření. Nezdá se, že je dostatečné se omezit na to, že jsou dostatečné. S odkazem na návrh komise e, o finančním nařízení jsme zaznamenali, že e, revize tříletého, tříletá revize je zapotřebí e, širší rámec. A jsou zde dvě, posibi- dvě možnosti, které již existují. Je to e, článek 185 až 108. E, a je možné svěřit možnost řídit a zpravovat evropské prostředky, například prostřednictvím koncesí a to eh, v rámci nepřímého řízení. A zajistit eh, v rámci pravomocí eh, jednoduchý model finančního řízení, který je uplatnitelný na subjekty, které byly vytvořeny v rámci smíšených společností. Výbor tedy předložil širší uplatnění smíšených společností. Z tohoto hlediska a domnívám se, musíme konkretizovat, že smíšené podniky, tedy soukromé i veřejné, nejsou jediným způsobem, jak dosáhnout politických eh, cílů, ale v každém případě, pokud by to měl být hlavní cíl, tak bychom měli vysvětlit, proč smíšené podniky jsou považované za eh, nejvhodnější řešení. A druhý bod, eh, který znepokuje zpravodaje, je slabá stránka, pokud jde o nedostatek konkrétních požadavků, konkrétních kontrolních požadavků smíšených podniků. Je zde nedostatečná kontrola. Eh, v citovaném textu eh, dohody mezi institucemi se odkazuje eh, na zprávu komise a radě o fungování dohody mezi institucemi o rozpočtové kázni a řádném hospodaření, tak eh, komise uvedla, že nejsou konkrétní problémy a není žádná potřeba něco měnit. Z tohoto hlediska, eh, jakožto eh, zpravodaj, se domnívám, že je zapotřebí dodat lepší porozumění, je lepší porozumění těchto společností. Tyto společnosti totiž je nutné analyzovat, a to pečlivě, a to s otevřenou myslí, abychom pochopili, zda jsou skutečně nej, nejlepším řešením pro uh, poskytování veřejných statků. I s odkazem na uh, řízení uh, veřejných zdrojů ze strany těchto společností. Dále jsou zde důležité otázky účetnictví, kontroly, odpovědnosti smíšených podniků, které je třeba lépe objasnit. A závěrem se domnívám, že je nezbytné vytvořit podmínky, pro robustní a transparentní řízení smíšených společností, aby byl větší přístup eh, k veřejným prostředkům a eh, úřadu ALAF, aby zde byla konzistence mezi eh, smíšenými společnosti. A myslím si, že tedy je nutné se zaměřit na tyto body. A měli bychom být otevřený příspěvkům všech kolegů. Děkuji. A nyní bych předal slovo Eh, paní kolegyní Gressle. Děkuji vám, pane předsedo. V parlamentu máme takovou praxi, které, která je možná není úplně oblíbená u kolegů, ale která je důležitá, protože rozhoduje o tom, jestli zvítězíme nebo prohrajeme. A já vám děkuji, že jste se toho tak ujal. A chtěla bych vám signalizovat svou podporu, co se týče těch nových finančních nástrojů protože ty se rostou jako huby po dešti. A e, netransparentnost je tady evidentní a jenom se násobí, je tedy velmi velká. A proto bych chtěla výslovně to, tuto praxi kritizovat. Což je, myslím, také v souladu se stanoviskem parlamentu v minulosti, ve zprávách o absolutoriu, u různých přežitostí jsme kriticky se k tomu vyjádřili, protože chybí transparentnost. Všechno, co se týká AIB, co se týká investičního fondu, Evropské banky pro eh, rozvoj a obnovu, to všechno omezuje naši možnost eh, kontroly, protože se tam přesouvají různé činnosti a to potom znamená, že máme stíženou možnost kontroly, jak jsme to dnes viděli u eh, té nové agentury. Znamená to, že je tam potom méně veřejné kontroly. A s tím už se potom nejde nic dělat. A proto si myslím, že není v našem zájmu, aby se tyto nové nástroje ještě množily a aby se výdaje, aby výdaje probíhaly přes tyto instituce tam, kde eh, není možné provádět kontrolu ze strany parlamentu až eh, dostate, tak dostatečné míře. Rozhodně to nepomáhá ani reputaci Evropské unie. A měli bychom hledat jiné cesty a kriticky se na to podívat. A v našem stanovisku se k tomu vyjádřit. Mám pocit, že nám tedy ubývají pravomoce a myslím, že už jsme ustoupili dostatečně. Eh, Děkuji. Pan Audi. Děkuji. Myslím, všechno, co je komunitární, tak to znamená, že parlament to může kontrolovat a je to ta míra kontroly, kterou od nás očekává občan. Je to naprosto základní právo parlamentu. Co se týče té části, kterou často četl vy, pane předsedo, o nových finančních nástrojích, takže je potřeba posílit eh, tyto výdaje a eh, zajistit víceleté financování v rozpočtu. My jsme o tom hodně diskutovali s panem Lamasurem a já si myslím, že teď nastala chvíle, kdy Evropská unie by měla strukturovat svůj rozpočet eh, na investice. Když se podíváme, jak to vypadá s Galilem, co probíhá u ITERu, tak eh, si můžete všimnout, že vždy, když existuje nějaký velký projekt, tak technicky a finančně máme obrovské problémy je řídit. A co se týče tohoto finančního aspektu, například v tom českém státě, ze kterého pocházím já, tak tam obce nemyslím stát na ústřední, ústřední úrovni, ale ta eh, každá obec má určitou část eh, výdajů na zprávu a určitou část na investice. My bychom měli mít finanční nástroje, které by nám umožnily rozpočtovou klasifikaci a která by eh, zajistila víceleté financování některých projektů, protože veřejné investice Eh, kolikrát do nových technologií nebo do těch eh, eh, říčních toků, do energetiky, do zdravotnictví a tak dále, do, i ves, do vesmíru těch celoevropských velkých projektů celá řada, na ty bychom se měli připravit, měli bychom tedy strukturovat náš rozpočet lépe a také umožnit dobrou míru kontroly. Takže neúplně souhlasím s tím, co říkala paní Gressle, ale a souhlasím tedy s tím, co se nám tady navrhuje v tomto dokumentu. Grazie, onorevole Gress. Děkuji, paní Gressle. Děkuji, je mi líto, že znám, co říkám. Myslím si, že bychom měli ověřit, že finanční nařízení bude mít přednost před uh, eh, rozpočtovým pravidly v uh, úpravě sektorové. To by bylo možná ještě důležité na to poukázat. A myslím si, eh, že musíme prosadit další omezení také u programu. Eh, máme velmi zajímavý dokument eh, pro rok 2011. Tam je uvedeno, kolik eh, programů pro mladé realizujeme. Je to více než 10 a týká se o směšné částky, jsou tam správní náklady pro všechny zúčastněné a nepřinese to vůbec nic. My musíme tedy také velkou část programů omezit, radši jich mít méně, na které potom budeme klást důraz, než mít celou řadu programů, a e, musíme omezit také počet pravidel, jenom programů. Grazie. Děkuji a dám slovo komisi, pokud tomu chce něco dát. Oui, monsieur président. Ano, pane předsedo ta rozprava se dotýká různých otázek, a to bychom si měli uvědomit, co se týče kontrolní pravomoce parlamentu, tak tomu je potřeba říci, že ten návrh na revizi nařízení, nařízení bude vyplývat se výkonných pravomocí, ne všechny jsou eh, tam uvedeny, jak by to bylo naprosto nečitelné jako dokument, ale mě bychom se také uvědomit, že určité základní hlavní zásady jsou již v tom dokumentu AB, týkající se interní kontroly, účetnictví a také potřeby provádění nezávislého auditu eh, u těch nových finančních nástrojů. Takže veškeré eh, pravomoci pro kontrolu rozpočtu jsou tady dodrženy. Co se týče partnerství s EIB, to je důležité eh, z titulu technických kompetencí, které my v komisi nemáme, takže my tím získáváme kompetence, které má někdo jiný jinde. Už jsme byli velmi úspěšní u strukturálních fondů, to byly iniciativy PPP, které financujeme. Eh, máme systém Jeremy, který funguje velmi dobře a myslím, že z toho strukturální fondy mají velký prospěch. Co se to, teď k tomu, co říkal pan Ody, myslím, že mluví o investičním eh, rozpočtu. Ale v mluvíme o malých obcích, zatímco na komunitární úrovni tyto investice probíhají skutečně prostřednictvím víceletých závazků. Máme také, kromě ročního, no, každoročního rozpočtu, máme přece víceleté perspektivy nebo výhledy které jsou na několik let a je možné samozřejmě investice financovat v průběhu několika let. Ten eh, mechanismus tady existuje, ale samozřejmě, že se velmi liší od toho, jak to funguje na úrovni obcí třeba ve Francii nebo v jiných členských eh, zemích. Ale ty samozřejmě mají taky úplně jiné potřeby než Evropská unie. Potom jsem si nejsem jist, eh, paní Gressle, a lituji toho, jestli finanční nařízení má nadřazenost nad eh, těmi sektorovými pravidly. A mně vždycky je říkáno, že neexistuje žádná hierarchie těchto norem. A že v některých sektorech eh, jsou pravidla v oblasti řízení a managementu, které jsou odlišné, ale myslím, že bychom měli velmi pečlivě sledovat eh,